Prosím, abyste zaujali svá místa. Vážené dámy a pánové, chtěl bych vás srdečně přivítat a otevírám toto zasedání. Jako první bod je rozprava o budoucnosti Evropské unie a sice ve formě prohlášení spolkového kancléře Republiky Rakouska pana Wernera Feymana, kterého zde srdečně vítám a vítám vás, pane spolkový kancléři. Je nám potěšením, že jste dnes mezi námi. Dámy a pánové, na lavicích Evropského parlamentu eh, jsme viděli také zástupce Španělského království eh, a je zde pan De Vigo. Vítám vás, pane ministře. Pane spolkový kancléři, chtěl bych vám poděkovat, že jste přijal mé pozvání do Evropského parlamentu, abyste zde pohovořil s poslanci eh, naší sněmovny o eh, budoucnosti Evropské unie. V tomto roce 2013 se nalézáme v rozhodující fázi eh, politiky v Evropě. Je se celá jasné, že soudržnost národů a států v našem společnosti společností států a národů je velmi významné pro budoucnost jak ekonomickou, ekologickou, tak i měnově politickou. Před několika lety, podobně jako vy, jsem neměl představu o eh, tomto vývoji a proto je rozprava s jednotlivými členy Evropské unie a rady ve funkci šéfa vlády suverénního státu velmi významné. Proto jsem vám vděčen za to, že jste k nám přijel, abyste s námi vedl dialog. Přál bych si, aby více vašich kolegů a kolegyň v radě našli cestu k nám, abychom vedli otevřený dialog s poslanci jednotlivých států a národů. Spíše než abychom pouze slýchali prohlášení o budoucnosti Evropské unie na půdě jiných sněmoven. Domnívám se, že většina našich poslanců nezdílí mnohé názory. Slovo má nyní spolkový kancléř Rakouska, pan Feynman. Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo komise, jsem velmi rád, že jste si udělal čas a přišel mezi nás, vážení poslanci, vážené poslankyně, dámy a pánové. Samozřejmě, že je pro mě velkou ctí vést s vámi diskuzi o očekáváních o budoucnosti Evropské unie a tím pádem celého evropského společenství. V okamžiku, kdy více než 5,5 milionů mladých lidí v Evropě nemá práci. V době, kdy více než 8,5 milionu lidí mladších 24 let nemá práci, by bylo cynické říkat, že jsme krizi překonali. Proto jsem pevně přesvědčen o tom, že na rozdíl od 30. let jsme vytvořili mnoho nástrojů, díky nimž můžeme se jednotně reagovat na finanční a hospodářskou krizi. Prognóza, kterou někteří formulovali, to znamená, že na, rok, na konci roku 2012 nás bude v eurozóně méně, všechny tyto apokalyptické předpovědi se neuskutečnily a to právě díky společným snahám, které jsme v Evropě vyvinuli. Společně jsme dokázali celou řadu věcí a já jsem přesvědčen o tom, že bez Evropské unie, bez tohoto našeho společného díla, bychom zažili ještě větší škody hospodářské a ekonomické krize a že bychom jim nemohli takto efektivně a dobře čelit. Nicméně zdaleka nemůžeme být spokojeni. Dokud je hospodářský růst tak nízký a dokud je nezaměstnanost tak vysoká. Pokud posílíme Evropu, posílíme v posledku nás samotné. A pokud naopak Evropu poškodíme, poškodíme v posledku samo, na, nás samotné. Hovořím tak z pozice země, která patří k čistým přispěvatelům. To znamená, že pokud srovnáme to, co platíme a to, co získáváme na přímé pomoci, eh, platíme více. Ale nic to nevypovídá o tom, jak my v Rakousku profitujeme z toho, že můžeme vyvážet do jiných zemí a že mnoho rakouských podniků má velké úspěchy v jiných zemích Evropské unie. Myslím si, že i to je úspěchem naší země, je to eh, naší výhodou a musíme to vzít v potaz, když bilancujeme výhody a nevýhody Evropské unie z ekonomického hlediska. Když zvažujeme výhody a nevýhody také naší společné měny v eurozóně. Pouze díky této solidaritě, která by měla být symbolem Evropy, protože Evropská unie je modelem, který na rozdíl od jiných kontinentů zastává hodnoty demokracie, svobody, ale také sociálního státu. A všechny tyto hodnoty jsou považovány za mimořádně důležité. Tato solidarita nesmí končit na národních hranicích, ale musí být rozšířena na celou Evropu. Společně se nám může dařit pouze špatně anebo dobře. Říkám to proto, že často jsem tázán, stejně jako vy, eh, k čemu všechna ta opatření byla, ať už je to ochrany, štít, ESM a tak dále, fiskální pakt, všechny ty investice, na kterých jsme se společně domluvili. Ať už je to rozpočet, finanční perspektiva. Já doufám, že právě víceletý finanční rámec bude důležitým impulzem do eh, budoucnosti lidé mi kladou otázku, co to má celé za smysl. Můžeme na to odpovědět tak, a já jsem o tom pevně přesvědčen, že sociální soudržnost, sociální rovnováha v Evropě e, přispívá k akceptanci ze strany obyvatel a kromě toho je to tak, že e, ten, kdo zná dějiny a ví, že sousedé se dříve byli a bojovali spolu na život a na smrt, že tito sousedé, kteří dříve bojovali, spolu nyní žijí ve společenství, v míru a v pokoji a jsou schopni spolu řešit konflikty a rozdíly pokojným mírovým způsobem. Když se zrodila myšlenka, že se navzájem spojíme, že spojíme naše ocelárny, byl zároveň položen základní kámen toho, co můžeme mladým lidem vysvětlit tak, že žijeme v generaci míru. A já si myslím, že bez sociální soudržnosti to z dlouhodobého hlediska není možné. Nemůžeme to zkrátka dlouhodobě garantovat. Nemůžeme být zastánci Evropy, ve které mladí lidé ztrácejí naději, protože je nikdo nepotřebuje. Protože po absolvování školy nebo dokonce již v 16 letech bez vzdělání nedostanou žádnou šanci nemají možnost se ve společnosti prosadit a žít z vlastní práce. Proto je tato sociální soudržnost naším společným úkolem, který se nezastaví na národních hranicích. Sociální soudržnost vytváří důvěru a vytváří možnost eh, se nadále vydávat míre, směrem k míru a pokojným způsobem. Nicméně máme ještě velké rezervy. Pojďme si ovšem představit, co by se stalo, kdybychom tyto nástroje vůbec nepo, nepoužili. Komu bychom uškodili? Nebyli by to ti, kteří eh, si vydělali spekulacemi. Ti, kteří se vzdálili od reálné ekonomiky. Nebyli by to ani ti, kteří zaplatí účet, když eh, někdo vyhlásí v zemi konkurs. Doplatí na to ti, kteří jsou odkázáni na léky v nemocnicích. Vždycky to zaplatí ti, kteří za to nemohou, protože obyvatelstvo eh, musí zaplatit účet, za který nemůže. Zaplatí to ti, kteří žádné spekulace nerealizovali. Já si myslím, že musíme z té krize vyvodit správné závěry a k těm správným závěrům patří i to, že musíme být uh, úsporní, zároveň musíme zvýšit naši konkurenceschopnost a kromě toho musíme posílit investice a solidaritu. Posílené, zvýšené investice mohou být možné pouze tehdy, pokud uh, země budou mít možnost více investovat. A já si myslím, že od toho jsme ještě vzdáleni, že tady máme ještě určité rezervy. Musíme bojovat proti podvodu, proti eh, praní špinavých peněz, proti eh, daňovým podvodům, daňovým únikům. Musíme posílit daňové, daňový dohled, tak aby ty daně nebyly schvalovány pouze na papíře, ale aby byly také skutečně vybírány. Kromě toho musíme posílit právní stát a tím také vytvořit větší jistotu pro investory. Já si myslím, že právě to jsou ty správné odpovědi, které musíme formulovat. Jsou to správné odpovědi právě proto, že pouze úsporná politika, která všechno paušálně krátí, která paušálně šetří, eh, také bere dané zemi šanci. Eh, snižuje kupní sílu, snižuje možnosti rozvoje, vzdělávání a tak dále. To znamená všechny ty věci, které by napomohly k větší konkurenceschopnosti. Víme, že v těchto dnech a týdnech se na veřejnosti objevuje celá řada kritických bodů. Je tu velmi silná kritika na adresu našich nástrojů a je nám pokládána celá řada kritických otázek. Nicméně jsem přesvědčen o tom, že eh, na lodi si nemůžeme užívat pouze hezké počasí, ale i tehdy, když se objeví bouřka a když se ta loď začne kymácet, tak je potřeba se dostat na klidnou vodu a v takovém okamžiku musí začít všichni veslovat a všichni držet pohromadě, protože nyní nemůžeme přestat. Nemůžeme uh, Nemůžeme zkrátka se soustředit pouze na zprávu dluhu. Pokud se e, úrokové sazby tak odlišují, že Rakousko a Německo, protože tady vidím pana předsedu e, za e, tady do, dostanou dlouhodobé půjčky za úrok po 2%, po 2%, tak to není možné. Eh, u krátkodobých eh, půjček je to dokonce ještě eh, méně. Ty rozdíly jsou skutečně vysoké. To znamená, že tady jsou velké náklady v jiných zemích a tyto země vůbec nemají možnost investovat. A proto jsem přesvědčen o tom, že dosavadní nástroje, které jsme schválili, jsou teprve začátkem. Začátkem společné zprávy dluhu. Já si myslím, že tento pojem zpráva dluhu nesmíme chápat špatně. Nemůžeme tomu rozumět tak, že zkrátka budeme ručit za dluhy, které způsobil někdo jiný, ale jde o to, abychom byli e, chráněni před spekulativními trhy a abychom e, se proti tomu chránili eh, společně. A proto mi připadá být rozumná myšlenka eh, Fondu pro společné umořování dluhu. A připadá mi, že eh, cesta společného ručení za dluhy je dobrá, protože díky nim můžeme vůbec umožnit zemím, aby se rozvíjely a aby prokázali svoji sílu. V této souvislosti mi dovolte poděkovat Evropskému parlamentu, vám všem. Chci vám poděkovat za to, že jak v otázce regulace a dohledu nad finančními trhy, tak v otázce daně z finančních transakcí, která leží Rakousku velmi na srdci, protože my v našem rakouském parlamentu jsme se na ní domluvili eh, za schody všech stran a proto se v tom velmi angažujeme. A já vám děkuji za to, že Evropský parlament k tomu přijal tak jasné stanovisko a že schválil daň z finančních transakcí. Na jedné straně je to symbol toho, že i finanční trhy přispějí k tomu, abychom uvolnili prostředky, které jsou potřeba na odstranění škod eh, hospodářské krize a abychom vytvořili možnosti pro další rozvoj. Zároveň má daň z finančních transakcí funkci řídící, to znamená, že průmyslové, eh, Evropa jako eh, průmyslová oblast bude posílena, posílíme reálnou ekonomiku a nebudeme posilovat pouze ty produkty, které se více hodí do kasína než do evropského hospodářství. A proto je tomu tak, že všechny mechanismy, eh, ať už jsou to zákazy, spekulací, bankovní dohled, zákony o insolvenci, všechny nástroje, eh, které se snaží posílit reálnou ekonomiku a eh, které se snaží i o spravedlivé rozdělení rizika, tak aby tomu nebylo tak, že někteří to riziko vytváří a jiní za to musí zaplatit. Všechny tyto myšlenky, všechny tyto body jsou potřeba k tomu, abychom obyvatelstvu ukázali, že jako zodpovědní politici jsme možná neměli v ruce dostatek nástrojů nutných k tomu, abychom zabránili hospodářské krizi, ale poučili jsme se a nyní víme, že potřebujeme více nástrojů na to, abychom do budoucna garantovali to, že se tato krize nebude opakovat. A právě proto je potřeba z toho vyvodit jasné důsledky. Všechny tyto nástroje až po ať už je to bankovní dohled, eh, právo insolvencí a tak dále, jsou proto velmi nutné. Kromě toho eh, musím být jasným zastáncem věci, kterou můžeme považovat za samozřejmost, ale vím, že k tomu byla vedena kontroverzní diskuze a proto budu nucen ji zase znova zdůrazňovat. Je tu jakési všeobecné eh, blahozajištění existence. Jde mě o produkty z oblasti energetiky a z dalších oblastí infrastruktury a také mm, jde například o pitnou vodu. Podle mého názoru je potřeba zaručit, aby tyto oblasti zůstaly státní, veřejné a abychom nepropadli falešné myšlence liberalizace. Takové oblasti je možno rychle prodat, ale e, velmi těžko je budeme získávat zpět. I v této souvislosti je potřeba zdůraznit, že e, požadavky formulované mnoha, mnohými, tak aby e, politici opět získali primát v rozhodování a myšlenka, že mnoho zodpovědných politiků je v obyvatelstvu eh, chápáno jako viníci, protože tady mm, není dostatečný dostatečná možnost čelit spekulacím a tak dále. Já si myslím, že z toho všeho vytváří, vy, vyplývá povinnost, že jsme povinni eh, vytvářet nástroje, které jsem zmínil. A eh, sem patří i garance pracovního místa pro mladé lidi. A já eh, hrdě říkám, že Rakousko patří k zemím, které mají nejmenší nezaměstnanost mezi mladými lidmi. Je potřeba, abychom vzdělávali odborné pracovníky, abychom si uvědomovali, že Evropa je průmyslovou oblastí a právě to je předpokladem její úspěšné budoucnosti. Musíme mladým lidem garantovat pra, eh, místo ve výuce. To znamená, že 16-letým e, lidem dáme možnost se uplatnit v systému, pracovat e, v nějakém podniku v rámci duálního systému a chodit zároveň do školy. To znamená, že tito lidé získají vzdělání a díky němu později budou k dispozici společnosti na trhu práce, ale pomohou i sami sobě, protože díky němu dostanou šanci obstát na trhu práce. Ten duální systém je podle mě velmi dobrý. Já sám jsem o něj přesvědčena. Jsem přesvědčen také o tom, že bychom měli mladým lidem poskytnout garanci místa ve výuce nebo na mm, pracovním trhu, protože díky tomu nebudou mladí lidé propadat beznaději. A dovolte mi, abych řekl jednu eh, myšlenkovou říčku. Pokud bychom eh, přestali hovořit o rabatech a kdybychom řekli, že to raději společně investujeme, všichni ti, kteří zatím mají rabat, eh, investují ty peníze, které by mohli ušetřit do vzdělávání, tak potom bychom umožnili milionu 16-letých eh, lidí začít nějaké vzdělávání nebo jít do práce a nebýt na ulici. Já si myslím, že to je velmi důležitá věc. Jsem přesvědčen o tom, že Rakousko je přesvědčen, přesvědčeno o tom, že pokud si nechají rabat všichni, nechá si ho i eh, Rakousko a pokud venkov a zemědělství je tak důležité, tak eh, se musíme postarat o to, aby to, co tady máme k dispozici, ta kulturní, politická eh, identita byla zachována. Abychom pomáhali i těm oblastem zemědělství, které se snaží o udržitelné zemědělství, anebo oblastem, které jsou znevýhodněné. Já si myslím, že i takovéto věci mají v Evropě své místo. Já si myslím, že pokud jde o víceletý finanční rámec, musíme ještě hodně diskutovat, ale zároveň je to tak, že potřebujeme nějaký konkrétní výsledek. To je ten cíl, o který nám v posledku jde. Musíme vědět, jak vytvořit to, co vyžadujeme od investorů. Potřebujeme eh, důvěru v evropské společenství a v naši společnou budoucnost. Dovolte mi, abych na závěr řekl ještě jednu věc. Ta spolehlivost a udržitelnost v energetice, v energetické politice, pro mě jako předsedu eh, rakouské vlády to znamená především obnovitelnou energii. Já vím, že změna energetické politiky je pro některé těžší, pro některé lehčí, ale já si myslím, že jaderná energie zkrátka není udržitelná. Jaderná energie nejpozději ve Fukushimě ukázala, že je nekontrolovatelná. Kromě toho nemáme vyřešeno skladování jaderného odpadu a proto jsem velmi rád, že probíhají zátěžové testy. Komise zadala zátěžové testy a právě ty jsou krokem mm, v tom smyslu, že se snažíme eh, prokázat, eh, že atomové energie, atomová energie jaderné elektrárny jsou bezpečné. Já si myslím, že nejbezpečnější jsou atomové e, elektrárny, které eh, vůbec neexistují. Já vím, že se to můžete smát, ale ti, kteří utrpěli katastrofu v Fukušimě se nesmějí. A já si myslím, že musíme mít odpovědnost i vůči příštím generacím, protože i e, budoucí generace se budou muset zabývat tím jaderným odpadem, který my dneska vytvoříme. A proto i to patří k udržitelnosti naší politiky. A nyní se dostávám k závěru. Jsem velmi hrdý na generace po druhé světové válce, které se zasloužily o obnovu Evropy a měly odvahu realizovat tento mírový projekt. Nejprve ho připravili a potom ho realizovali jako Evropskou unii. Oni nepropočítávali, jestli se to každý měsíc vyplatí pro každou zemi a tak dále. Zkrátka brali, že to přinese nějaký společný výnos pro všechny. A nyní řeknu něco na adresu Jižní Evropy. Pokud naše děti a vnuci i z Rakouska eh, se setkají se španělskými, řeckými dětmi v budoucnu a budou se bavit o politice, kterou děláme my dneska, tak bych chtěl jako rakouský premiér, aby řekli, že solidarita a láska k bližnímu byla silnější než spekulace a, eh, a chamtivost. Děkuji. Děkuji vám, pane spolkový kancléři. Pan Barroso má nyní slovo na krátký příspěvek. Vážený pane předsedo, vážený pane kancléři, vážení poslanci, dovolte mi velmi stručně využít této příležitosti, abych vám po blahopřál k uspořádání této rozpravy spolupráce a zapojení na evropské úrovni je naprosto nezbytné, jestliže chceme překonat krizi. Pane kancléři Fajmone, vy svou návštěvou v Evropském parlamentu jste ukázal, že demokracie v Evropské úrovni, Unii musí probíhat na národní, ale také na evropské úrovni. Já bych chtěl panu kancléři poděkovat za jeho osobní nasazení pro Evropskou unii. Vaše jednoznačné vystoupení dnešního dne je dalším důkazem tohoto nasazení a odhodlání. A já vám děkuji a také děkuji celé vaší vládě i vaší zemi. Rakousko Mm, bylo vždy v popředí velmi důležité politiky na evropské úrovni. Zejména bych zdůraznil otevřený dialog mezi sociálními partnery, který v Rakousku představuje nezbytný předpoklad pro růst a solidaritu. Rakousko, jak dobře víme, je zemí, které má jednu z nejnižších mír nezaměstnanosti mladých v Evropě. Také bych vám chtěl poděkovat za vaši velkou podporu programu Záruky pro mladé. Také bych chtěl zmínit rakouskou podporu pro daň z finančních transakcí na evropské úrovni. Stejně tak bych chtěl zmínit konstruktivní přístup Rakouska, co by čistého přispěvatele, když se projednává víceletý finanční rámec. A také bych chtěl zmínit rakouský přístup k Eh, udržitelné energii a ekologickým tématům. A v neposlední řadě bych chtěl také zmínit silnou rakouskou podporu pro evropskou agendu nukleární bezpečnosti. Toto je jenom několik případů postoje pana kancléře a Rakouska k Evropě. Já, co by předseda Evropské komise, se dále těším na rozvíjení úzké spolupráce s vámi a s rakouskou vládou a chtěl bych Rakousku poděkovat za vaše odhodlání a nasazení pro Evropskou unii. Děkuji. Děkuji, pane Barozo, a jménem jednotlivých skupin za EPP pan eh, Josef Dol. Pane předsedo, vážený Martine Šulci, předsedo komise, Pane Parozo, pane kancléři, dámy a pánové, nejdříve chtěl chci poděkovat spolkovému kancléři za to, že přišel do našeho Evropského parlamentu a vedl tuto rozpravu. Celá jistě vás však nepřekvapí to, že věříme hodnotě společné Evropy se věrohodným rozpočtem. Právě díky evropskému rozpočtu některé členské státy mohou pokračovat ve svých investicích i v těchto obtížných dobách. Velmi odvážná rozhodnutí kteří nesou eh, své eh, plody ve Španělsku, v Portugalsku, ale také v Irsku. V eurozóně jsme snížili dluhovou zátěž. Eh, I to musíme připomenout. Ale nesmíme si dělat žádné iluze. Nátlak je veliký. Všechny problémy ještě nejsou vyřešené. A když bychom si mysleli, že krize je za námi, tak již druhá krize je připravována. To jsem prožil již několik tenkrát. Eh, není-li tomu tak eh, jako v Rakousku, eh, tak vidíme v Evropě, že nezaměstnanost mladých je vysoká. V některých zemích až 55 mladých je bez zaměstnání. To je neudržitelné a jednotlivá opatření ještě nejsou realizována. Tak to nemůžeme pokračovat. Nemůžeme pokračovat, musíme posílit naši inuji. Potřebujeme více Evropy ve všech oblastech a potřebujeme potřebujeme více harmonizace. Eh, tento deficit eh, nás stojí eh, mnohé. Máme nedostatek společných pravidel, například v oblasti sociální ochrany důchodových systémů. A tak narušujeme evropskou solidaritu. Dochází k sociálnímu dumpingu mezi jednotlivými státy. A nebudu ani hovořit o harmonizaci daňových

zátěží. Eh, měli bychom se i o to snažit v eurozóně. V některých eh, zemích neexistuje dědičné právo ve všech oblastech, eh, zatímco v jiných je toto velmi silné. Ale harmonizace to neznamená, že bude všechno stejné. Musíme postupovat transparentně. Z hlediska bank bychom měli pravidelně také v Rakousku a v Lucembursku prosazovat eh, nařízení z roku 2003 v této oblasti. Eh, v evropském eh, hospodářství toto ještě nebylo prosazováno. Rakousko využilo všech možností eh, po svém vstupu a také eh, po eh, rozšíření dalších, o další země. Například rakouské banky patří mezi ty, které jsou nejvíce dynamické. Bylo by tomu tak bez společné politiky, například v oblasti zemědělství, rozvoje venkova a regionálního rozvoje. Zde tuto politiku Rakousko aplikovalo chovalo eh, skutečně vzorně. Eh, často jezdím do Rakouska a vidím, že eh, tato politika nese své plody. Prosím, neopouštějte tuto politiku, protože jinak byste přišli také o vysokou zaměstnanost. Populismus je však velmi rozšířen. Nesmíme zapomenout, že Evropa je dvousměrná. V krizových oblastech je nutné být ochoten pomoci těm, kteří jsou v obtíži. Těm, kteří pomohli eh, také k dosažení vašeho úspěchu. Jsem si jist, že Rakousko eh, tento příslip také splní. Pokud jedna země provádí své reformy správně, tak posiluje celkovou evropskou budovu. Je nutné si pomáhat, to je podstatné, je to otázka solidarity, ale také odpovědnosti. Dnes není možné eh, stát stranou, je nutné investovat do zahájených reform a využít eh, onen víceletý rozpočet, který eh, zajišťuje náš růst. Pokud by každý měl počítat jenom každý halíř, eh, který se tratí nebo dostane, eh, není možné postupovat. Můžete počítat s námi, pane kancléři, eh, při podpoře vaší země a děkuji vám ještě jednou za to, že jste přijel mezi nás. Děkujeme. Za politickou skupinu SAD promluví pan Hanes Svoboda. Děkuji, pane kancléři. Svojím, svým projevem jste prokázal, že jste ve své funkci dnes velmi nadšeným Evropanem v duchu hesla Learning by Doing. Vy jste pochopil, že pouze společně jsme schopni překonat krizi, že nemůžeme bojovat každý sám za sebe. Rakousko k tomu bylo předurčeno, protože je na křižovatce mezi východem, západem, jihem a severem, ale vy jste ukázal, že eh, musíme bojovat společně. Protože pokud to půjde dál jako dosud a pokud, jak ukázaly poslední statistiky, bude se dále rozvíjet nezaměstnanost a chudoby, chudoba. My jako Rakušané nebo Němci jsme na tom relativně dobře, ale zároveň musíme mít eh, sociální přístup a ten nám neumožní, abychom byli eh, hrdí na eh, tyto naše výdobytky a nemysleli na ostatní. Před mnoha měsíci jste řekl, že rozdíl v úrocích, který v Evropě máme, není přijatelný. A přiznal jste se také k Fondu pro společné umořování dluhu. Já si myslím, že to je něco, co musíme jako Evropský parlament zastávat a také to zastáváme a očekáváme, že od komise a rady se nám dostane pozitivní odpovědi, tak aby bylo alespoň jasné, za jakých předpokladů může takovýto fond vzniknout. Něco jiného je hovořit o tom, že rozdíl mezi úroky je veliký a něco jiného je to nějak realizovat v určitém smyslu, a to nás tady v Evropském parlamentu spojuje, je eh, Rakousko, a neříkám to jako patriot, ale jako sociální demokrat, eh, model nebo protimodel eh, k neoliberalismu. Je to takový pandán v tom smyslu, že eh, nebo je to protiklad k tomu, že konkurenceschopnost nezískáte pouze tím, že budete ničit sociální stát. Sociální stát a konkurenceschopnost jdou ruku v ruce, měly být navzájem spojeny. Eh, nejsme ostrov, tak jak kdysi řekl papež, ale je potřeba, abychom měli konkrétní politické postoje, které budou eh, proklamovat sociální soudržnost a tak dále. Eh, to říká i pan prezident Holland a tak dále. Je možné najít společné odpovědi například na eh, reformu trhu práce. Není možno pouze primitivně a extrémně šetřit. Musíme také činit investice, tak abychom podpořili eh, hospodářský růst a naši konkurenceschopnost. A další věc, nezaměstnanost mladých lidí. Já si myslím, že proti tomu musíme bojovat jako celá Evropa. Nemůžeme spolehat na dobrovolná opatření konkrétních členských zemí. Já si myslím, že musíme učinit ještě krok dál a musíme uh, dát k dispozici prostředky, finanční prostředky prostřednictvím Evropského sociálního fondu, protože není smysl, nemá smysl, abychom tady hovořili o garanci eh, pracovního nebo učebního místa pro mladé lidi a neměli na to dostatek finančních prostředků. Je potřeba uvolnit i peníze. Daň z finančních <clears throat> transakcí. Často se vám lidé smáli tady v Evropě i v Rakousku. Už zase hovoří o dani z finančních transakcí. Takto se vám smáli a najednou tady máme eh, takřka hotový výsledek. Pane kancléři, já podobně jako Mm, pan kolega Daul poukážu na to, že boj proti daňovým únikům vyžaduje aktivní příspěvek Rakouska. To znamená, že i Rakousko musí učinit další krok a bojovat proti daňovým únikům. Podobně jako Lucembursko. Musíme zaručit informační povinnost. A já bych vám chtěl jasně říci, že chceme společně na evropské úrovni bojovat proti daňovým únikům i společně se Švýcarskem, tak abychom ukázali, že jak Rakousko, tak celá Evropská unie v tom postupují společně. A poslední věc, pane kancléři, já si myslím, že je velmi důležité to, co jste řekl na závěr svého projevu. Již celou řadu let, a musím říct, že se to setkalo eh, s kritikou, jste se eh, distancoval od pravicového populismu. V tomto parlamentu to není samozřejmost a jsou tu vlády a předsedové vlád, které, kteří se nemohou takto distancovat od eh, pravicového extremismu. Eh, I pan Cameron by tady mohl mít plamenou evropskou eh, řeč a ta by se jistě setkala s velkou podporou, ale také s velkým s velkou kritikou. Je potřeba, abychom tady jasně oddělovali a vy se dokážete jasně oddělovat od pravicově extrémních stran a já si myslím, že to je velmi důležité pro naši společnou budoucnost. A že bychom si to měli vzít k srdci, protože eh, tady může být pouze jedna jasná dělící linie, která eh, nás oddělí od pravicového extremismu. Děkuji. Für die Fraktion za politickou skupinu ALDE má slovo pan Ferhofstadt. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat panu kancléři za velmi inspirativní projev. Myslím, že to je vhodná chvíle hovořit o budoucnosti Evropy a vyslechnout si pohled čistého přispěvatele, který zde přednesl celou řadu dobrých argumentu proti jinému čistému přispěvateli na druhé straně kanálu. Takže vidíte, že není každý čistý přispěvatel stejný. A dále bych chtěl říct ještě jednu věc a vy jste to ostatně zmínil sám, pane Fajmane, v jednom rozhovoru před několika dny. Vidím zde určitý zmatek, co se týče budoucnosti Evropy na druhé straně kanálu a nemám na mysli tu tradiční mlhu, kterou tam mají, ale vypadá to, že pan Cameron má problém dohodnout se na um, obsahu, třeba že již ví ten čas a to místo, kde má pronést svůj historický projev, protože v pátek se skutečně chystá pronést historický projev o budoucnosti v Evropě a bude to něco snad ještě významnějšího, než to řekla Margaret Thatcherová v Brugách. A já musím říct, že jsem si opět eh, přečetl ten projev Margaret Thatcher z roku 88 a musím říct, že to v podstatě byl hodně proevropský projev. Dovolím si teď citovat Margaret Thatcherovou, která řekla, musíme toho učinit více společně. A to je pravý opak toho, co chce dělat pan Cameron, co se chystá pan Cameron učinit v pátek. Zároveň mi ale dovolte, pane předsedo, abych zde v přítomnosti pana kancléře již zareagoval na to, co, jak víme, se chystá pan Cameron říci v pátek. A já věřím, že teď hovořím jménem většiny tohoto parlamentu. A to sice není možné uh, zahájit nějaké individuální opětovné otevírání jednání o Evropské unii ze strany jednoho členského státu. A to sice z jednoho prostého důvodu. My potřebujeme jednu jednotnou Evropskou unii, ne nějakou Evropskou unii à la carte, kterou máme nyní různé výjimky, různé pochybnosti, různé rabaty, trvalé výjimky, dočasné výjimky a podobně. Věřte mi, to, co ničí Evropskou unii, je právě tento koncept Evropské unie à la carte. Máte jednak Evropskou unii těch šesti zakládajících států, poté máte Evropskou unii těch dvanácti států, to je to minimum potřebné pro fiskální kompakt, dále máte Evropskou unii patnácti, Evropskou mm, sedmnáctku, to je eurozóna. Potom tady máme Evropskou unii 25 států. To je zase evropský patent a tak dále. A potom tady máme tu klasickou Evropskou unii 27 členských států. Čili, pane předsedo, musíme si uvědomit, že Evropská unie je skutečně takový zvláštní, zvláštní živý tvor, protože některé členské státy nemají povinnost se účastnit některých evropských politik a na druhé straně zase jiné člen, země mimo Evropskou unii jsou vyzývány se účastnit a mohou se účastnit. Vezměme si třeba šengenský prostor. Celá řada jiných zemí, které nejsou v EU, jsou součástí Schengenu a Británie není součástí Schengenu. Takže jakým způsobem toto všechno vysvětlíme, vysvětlíme e, našim občanům tady tento jídelní lístek, z něhož si mohou, ale nemusí vybírat a ta situace jako by se měla stále ještě zhoršovat. A navíc tady tento jídelní lístek, z něhož si můžete vybírat, jak chcete, a to se nám chystá také pan Cameron říci v pátek, tak toto všechno bude ničit jednotný vnitřní trh, protože když si budete moci vybírat celá libovolně, tak eh, co tam zbyde z Evropské unie? Třeba řekněme si, vezměme, že francouzi řeknou, nelíbí se nám volná hospodářská soutěž, ale líbí se nám promyslová politika. Nebo Němci řekněme, že řeknou, že se jim líbí jednotný vnitřní trh v oblasti zboží, ale už ne v oblasti služeb. Takže co by nám zbylo z toho jednotného vnitřního trhu? Podívejme se na to skutečně upřímně. Nějaké opětovné vyjednávání, po kterém volá pan Cameron, tak to by v zásadě neznamenalo nic jiného než konec jednotného vnitřního trhu a v důsledku toho konec Evropské unie jako takové. A toto, vážení kolegové, není v zájmu našich občanů a jednoznačně to také není v zájmu britských občanů. Protože toto může vést buď k eh, zmizení jednotného vnitřního trhu, a nebo k členství druhé kategorie ze strany Velké Británie, a, mm, mm, která se dostane na status takových zemí, jako třeba Švýcarsko nebo Norsko, země, které platí, ale nijak se nemohou vyjadřovat. A já se domnívám, že to by byla veliká škoda, aby v případě země, jejíž 53% exportu směřuje právě do Evropské unie a do ostatních zemí Evropy. A je skutečně velmi hloupé, že nejlepší přítel Velké Británie, Spojené státy americké, to vůbec v posledních dnech a týdnech nepochopili. Čili závěrem, pane předsedo, mi dovolte říci, že my nepotřebujeme nějaké opětovné rovné vyjednávání, projednávání toho, co už máme společné. Ne, my naopak potřebujeme pravý opak toho, co se nám pan Cameron chystá říci v pátek, a to sice potřebujeme společné úsilí na uh, ustavení více integrované Evropy, protože jestliže, pane Fajmone, se chceme potýkat se všemi těmi výzvami, které vy jste velice správně vyjmenoval ve svém projevu, tak to je něco, co může zvládnout jenom Evropa více integrovaná nikoli nějaká individuální vyjednávání ze strany jednoho či více členských států. Děkuji. Děkuji. Nyní má za stranu zelených slovo paní Rebecca Harms. Děkuji, pane předsedo, vážení zástupci komise, pane spolkový kacléři. Já musím přiznat, že v posledních dnech, když jsem se připravovala na tuto rozpravu, jsem se velmi těšila, když jsem viděla vývoj ve eh, vašem úřadě v oblasti evropské politiky. Na začátku to trošku skřípalo, eh, dívali jsme se na Rakousko s údivem, ale jsme velmi rádi, že nyní tady zažíváme tak silnou prezentaci pro společné evropské řešení nejhorší krize, kterou jsme zažili. To, co říkal pan Verhofstadt jsem také četla v přípravě na tuto rozpravu a myslím, že všichni bychom měli podepsat to, co jste řekl i vy, že dluhový problém, který jsme nechali takto narůst v Evropské unii, tento dluhový problém musí být vyřešen společně. Návrh na eh, onen eh, umořovací fond je platný eh, především pro ty, kteří jsou v té obtížné situaci. Je to návrh ekonomických modrců a je to cesta přijatelná a schudná. Vyslechla jsem ve vašem projevu také to, že se domníváte, že je nutné být trpělivý s Evropou. Někdy leco se trvá déle, než jak bychom si to přáli. Domnívám se, že zásadním řešením daňového problému je řešení rychlé. Nesmíme čekat příliš dlouho, protože krize by se příliš zaostřovala a především ona sociální krize, která je velkou výzvou před námi. Ve vašem interview jste také řekl, že Evropa nesmí prostě připustit, aby sociální nespravedlnost pozornost byla ještě ostřejší, ale již k tomu dochází. Pokud chcete, aby Evropa celkově měla více prostředků pro napravení této nespravedlnosti, a vy to říkáte na mnoha místech a nejenom v této rozpravě, pak je také nezbytné podpořit stanovisko Evropského parlamentu v oblasti rozpočtu. Má politická skupina se domnívá, že je velikým ohrožením eh, to, že nyní zcela otevřeně jdeme eh, do toho, že agrární rozpočet eh, má zůstat nedotčen, tedy bez greeningu a dalších nových opatření ani eh, fondy soudržnosti se nemají změnit. Čili bez těchto změn a změn ve strukturálních fondech se jde do zkracování rozpočtu. To znamená, že všechny náročné eh, projekty jako Youth Guarantee a další projekty eh, do sociální oblasti nemohou být realizovány. Potřebovali bychom onen včerejší rozpočet proto, abychom mohli realizovat to, co jste řekl dnes. V rozpočtovém střetu a také v agrárním střetu je nutné se zapojit. Rakousko je, myslím, vzorným subjektem a tady děkuji ještě komisaři Fischlerovi, ale greening navržené Čolosem je projekt, který Rakousko může přijmout bez toho, aby jeho eh, zemědělské eh, subjekty byly proti. Ještě k nukleární energetice, také z hlediska zelených, eh, se domníváme, že je dobré, co jste řekl. Ony zátěžové testy ve vašem závěru již byly byly zmíněny, ale eh, ještě eh, toto nebylo realizováno ani v návrhu eh, komisaře Ettingera. Dále také směrnice o zárukách pro nukleární oblasti jsou věci, které ještě jsou nedostatečně propracované a pan komisař Ettinger na tom musí dále pracovat. Děkuji za vaši podporu. Děkuji paní Harmsové a nyní pan Klenen za ECE. Um, děkuji, pane předsedo, a také děkuji panu rakouskému kancléři, že k nám dnes přišel. Nejprve bych se chtěl omluvit jménem naší sněmovny za pana Ferhovstata, který se vůbec nějak nevyjadřoval k vašemu projevu a naopak se vyjadřoval k projevu, který zatím ještě vůbec neslyšel ale to v podstatě je něco typického. Co jiného můžeme odčekávat od liberálů, kteří hovoří o něčem, co se ještě vlastně nestalo. Nicméně eh, je na druhou stranu zase chválihodné, že jste zde citoval paní Tečrovou. Možná do budoucna bych vám mohl dodat svou knihu oblíbených citátů paní Tečrové. Dobrá, každopádně je vhodné, že tady máme vážnou debatu o budoucnosti Evropy a o tom, jak řešit krizi. To pochopitelně není jenom o nápravě a eura, ale je také potřeba si uvědomit, že na celosvětové úrovni se Evropa potýká se stále většími výzvami, které ohrožují svý budoucnost. Dále je také potřeba si uvědomit, že veřejnost je stále více znepokojena z toho, kterým směrem se Evropa ubírá. A není možné jenom eh, hovořit o tom, že názory těchto lidí jsou poněkud ignorantské nebo populistické. Ne, naopak je potřeba si uvědomit, že celá řada lidí v Evropě, ale i řada lidí zde přestala Evropě věřit. A to je něco, co musíme změnit. Já myslím, že potřebujeme nové směrování Evropy, že potřebujeme formulovat nové sdělení, nové poselství a novou vizi pro Evropu. Jestliže chceme, aby evropská spolupráce uspěla, tak potřebujeme rady radikální změnu fungování Evropy, protože v současné době se Evropa nachází na křižovatkách, jak nedávno napsal pan ekonom Cook. A to z důvodu toho, že model jednotné eh, unie se posouvá tak daleko od toho, co lidé chtějí a co si hospodářství mohou dovolit a co vydržejí. Právě proto EU potřebuje nový model. Ne dovnitř se dívající bližší unie, ale unie flexibility a praktičnosti. A jak toho můžeme dosáhnout? No, jednak můžeme na krizi reagovat tím, že otevřeme trhy, uvolníme podniky z mrtvé ruky státu a řešit demokratický deficit, pakliže uznáme, že národní stát není zastaralý koncept, jak věří mnoho lidí zde přítomných, ale e, svébytný stavební kámen legitimní vlády. Můžeme zaujmout přístup běžného selského rozumu a nenechat se řídit pouze ideologií. A máme zde několik věcí, které bychom mohli řešit hned na začátku. Jednak revize celého komunitárního AKI, omezení těch věcí, které dusí náš trh a vytvoření tisíců míst. Obnovení jednotného trhu tím, že rozšíříme jeho rozsah a rozvineme digitální hospodářství. Dále změníme priority, řádek pořádku Eh, evropského rozpočtu, tak abychom skutečně přidali hodnotu evropské konkurenceschopnosti a otevřeme obchod s USA, Indií a dalšími vznikajícími ekonomikami, které jsou skutečnými nositeli růstu v našem dnešním světě, ne EU. Ovšem, pane předsedo, tyto reformy budou možné pouze tehdy, pakliže ukončíme tu mentalitu, že my jako politici známe odpovědi na problémy všech ostatních kromě Margaret Thatcherové, rád parafrázuji také Ronalda Reagana, že deset nejstrašnějších slov eh, v anglickém jazyce je já jsem z EU a jsem tu, abych vám pomohl. Eh, to jsou ty nezáměrné cíle našich dobrých úmyslů, které stěžují eh, lidem, aby byli odpovědní sami od sebe a stěžují firmám hospodářský růst a dobrý rozvoj. Pakliže eh, evropská budoucnost má být hospodářsky životaschopná, musíme si uvědomit, že často to nejlepší, co politici mohou udělat, je uhnout z cesty ostatním. Pane předsedo, pane kancléři, eurokrize eh, v podstatě zlomila ten konsenzus, že stačí ten model business as usual. Ten model už nestačí, potřebujeme model nový. Potřebujeme Evropu jednotnou, eh, ale zároveň flexibilní, ne Evropu první a druhé třídy nebo jakoukoliv takovou to podobnou. Potřebujeme flexibilní jednotný eh, trh, do kterého budou všechny státy přispívat podle svých záměrů a schopností. Potřebujeme Unii flexibilní a Unii, která bude skutečně jednotná v rozmanitosti. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane Kalenene. Teď za EFD má slovo pan Helmer. Uh, uh, Vážený pane předsedo, zdá se, že kancléř Fajmon chápe některé problémy, kterým čelí Evropa. Ovšem jeho řešení je více Evropy. To je triumf naděje nad zkušenostmi ideologické předsudky vyhrály nad realitou. Evropská unie je v relativním úpadku v 90. letech jsme představovali asi 30 globálního HDP, v současnosti je to asi 20 globálního HDP a do roku 20, 2050 to možná bude 10 HDP nebo možná ještě méně, když budeme neustále se snažit dodržet naše um, cíle v oblasti emisí, které v podstatě nepomáhají nikomu. Vážený pane kolego Feroštate, mohl byste prosím poslouchat, čili proč došlo k tomuto poklesu. Není to obtížné vysvětlit jsme celní unii, to je první věc. Ovšem takovým opravdu staromodním způsobem 19. století, model, který v podstatě již nikdo ve světě neuží, nepoužívá. Druhá věc. Naše celní unie bohužel je nesmírně nákladná, je zde obrovské množství regulací, které v podstatě vycucává krev z našich odvětví. Stojí nás to asi 100 miliard liber ročně, a to pouze ve Velké Británii. Třetí záležitost. Naše energetická politika z Evropy dělá nejnákladnější energetickou oblast na světě, podkopává to naše konkurenceschopnost, naše podniky odchází a odchází s pracovními místy, investicemi, stojí to naše domácnosti i naše penzisty. Obrovské peníze uvrhává je to do chudoby. Dále jsou zde větrné farmy, které v podstatě jsou neudržitelné, zadlužujeme naše děti, ovšem nedosáhli jsme ničeho. A dále je to mm, ta tragédie jednotné měny, Lord Lawson, bývalý kancléř, o tom hovořil jako o nejhorším dobrodružství po druhé světové válce. No, pan Baroso tvrdí, že jsme se vymanili z krize, z toho nejhoršího období. Prosím, aby jsme mu nevěřili. Obrovské nerovnosti mezi konkurenceschopností mezi severem a jihem, které vidíme. No, no, budeme potřebovat více než pomoc, částečnou pomoc bankám, fiskální transfery ze severu na jih. Ovšem to, co bude neakceptovatelné pro vaše daňové poplatníky, přesně tak jako škrty, deflace a všechno to, co uvalíme na Jižní Evropu, to prostě bude neudržitelné pro naše voliče. EU možná nevydrží. Je zde již ta politika fiskální a bankovní unie v eurozóně, která udělala obrovský rozkol mezi eurozónou a zbytkem umě ve Velké Británii. Narůstá opozice proti Evropské unii, náš premiér se snaží trošku o appeasement, ovšem jeho požadavky nejsou vítány v Bruselu a zároveň to neuspokojí naše občany. Občané vidí, že členství v EU z nás udělalo chučí zemi, méně demokratickou, méně svobodnou země Lidé volají po svobodě, po nezávislosti a po demokracii. Hm, dospěli k závěru, že by nám bylo mnohem lépe bez Evropské unie. Děkuji vám. Teď má za slovo GUE NGL slovo paní kolegyně Cimr. Pane Ferhovštate, pane Ferhovštate, pane Ferhovštate, eh, buďte tak laskav, poslouchejte paní kolegyni Cimr. Eh, děkuji vám, pane předsedo, já eh, nebudu tak provokativní jako mý kolegové na druhé straně tady sálu. Jde v podstatě o to, že vám chci, pane kancléři, vyjádřit eh, úctu za to, že jste sem dnes přišel, protože jste tím učinil tak trochu takový milník, protože ono to není tak samozřejmé, že členové rady jdou do parlamentu a jsou otevřeni k diskusi paní Merklová, to udělala v listopadu, ale Byl to takový nepodařený pokus. Ono v radě ne, úplně každý šéf eh, vlády v Evropě pochopil, že Evropský parlament je důležitý diskusní partner. Všichni nechápou, eh, že důležitá rozhodnutí pro budoucnost Evropy se musí odehrávat ve spolupráci s parlamentem, s úctou k parlamentu a že je potřeba respektovat také názor parlamentu, pakliže se například staví proti eh, stanovisku rady dejme tomu v tom, že nezdílíme názor, že víceletý finanční rámec je potřeba seškrtat, že je potřeba seškrtat eh, fondy pro soudržnost nebo pro cokoliv dalšího. Eh, je zkrátka potřeba uznat, že i názory parlamentu mají svou roli a svou váhu. Musíme spolupracovat. Já vaši přítomnost a debatu s vámi zde chápu jako nabídku Eh, svým způsobem také jako výzvu pro ostatní členy rady, aby sebrali odvahu a přišli sem. My eh, nechceme nahrazovat komunitární metodu unitární metodou, od toho se chceme eh, spíše vzdálit. Nezdílíme také ten názor, že demokracie slouží pouze hospodářství. Naopak jsme přesvědčeni, že máme odpovědnost za to, aby lidé bez ohledu na to, v jakém eh, regionu EU žijí, a to myslím prosím lidi, ne pouze eh, občany EU, ať už jsou to uprchlíci, migranti nebo etnické menšiny, že všichni lidé, kteří žijí kdekoliv v Evropské unii, budou mít lidská práva a jejich práva budou hájena. Pomozte nám prosím v tom, aby lidská práva a jejich hájení v Evropské unii nebylo eh, eh, minimalizováno pouze na to, že se jedná o určitá práva, která pomáhají vnitřnímu trhu. Musíme jasně říct, že tady jde o víc že nejde občany Evropské unie redukovat pouze na nějakou eh, funkci vnitřního trhu nebo funkci práv těchto lidí na vnitřním trhu, to zkrátka nejde. Musí nám v první řadě jít o e, skutečnou vládu demokracie, aby e, lidé věděli, že jejich hlas je vyslýchán. A tím se dostávám k dalšímu bodu, a to je demokratizace Evropské unie a solidarita e, v sociální Evropské unii. To musí být dvě věci, které jsou neodlučitelně spjaté. A proto vyzývám vás a všechny ostatní, aby se konečně ukončila ta úsporná politika. I samotná komise před několika dny řekla, že politika úspor není prostředek, který zajistí zářnou budoucnost Evropské unie a zajistí vystoupení z krize. Řekněte už prosím konečně, že není možné do nekonečna privatizovat veřejný majetek. Jste o tom sám hovořil. Takováto privatizace hovoří naprosto proti takovéto budoucn- společné budoucnosti Evropy tato privatizace, liberalizace eh, veřejných služeb, eh, veřejných statků, veřejného majetku, privatizace sociálních eh, systémů, systému sociálního zajištění, to jsou všechno velké překážky, které nám stojí v cestě. Pakliže bychom se toho zbavili, a zbavili bychom se tím pádem trnu z té pomyslné paty Evropské unie, pak bychom mohli občanům říci, ano, to je unie, kterou chceme. My se nechceme redukovat pouze na celní unii, my chceme více. A to by byl jeden z prvních příkladů, které bychom mohli ukázat našim občanům, jak to skutečně myslíme s tím víceletým finančním rámcem, fondy soudržnosti a tak dále. A dovolte mi ještě poslední větu. Mně připadá naprosto absurdní, když například některé frakce v německém spolkovém změnu hovoří e, o tom, že že se bude škrtat program pro pomoc znevýhodněným občanům v Evropské unii. To je skutečně výsměch, to je taková hozená rukavice nás a já bych, e, nám a já bych vás ráda podpořila, abyste nám pomohl tuto krizi překonat. Děkuji vám. Děkuji, paní Cimr. Za nezařazené poslance má slovo pan poslanec Martin. Děkuji vám. Ta kritika nás tak trochu spojuje. Myslím si, že kritika, která zaznívá na poli zde v parlamentu, nás vůbec nemůže rozdělit. Ovšem, eh, já bych tě, eh, drahý kolego, rád podpořil eh, v té další kritice Evropské unie. Víme, že Evropskou unii je potřeba i nadále kritizovat. Ale jak víme, v krizi je eh, krize také, je Evropská unie také pod velkým tlakem a potřebujeme daleko více než pouhou kritiku, potřebujeme také konstruktivnost. Ty jsi hovořil hodně o solidaritě, za to díky. Nicméně v minulých letech eh, zde bylo příliš mnoho solidarity s bankami a velmi málo solidarity s občany. Nejde o boj s dluhy, jde o to konečně omezit tuto hroznou moc eh, bank. Hlavně ten princip too big to fail, to znamená příliš velký, než abychom ho nechali padnout. Jde nám o nějakých 23 miliard euro ročně, které eh, do těchto bank investujeme. Pokud jde o zadlužení, tak to dnes leží u centrálních bank, nikoliv u těch bank samotných, které ho způsobili. Dovolte mi eh, ještě jednu větu. Má druhá prozba by byla, starejte se prosím také o běžné občany. Tím se posuneme skutečně k té unii občanů, nikoli pouze k unii bankovní. Děkuji. Vážený pane spolkový kancléři, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, jistě pochopíte, když poděkuji za právě proběhnuvší diskusi, aniž bych zabíhal do detailu, ale eh, dvě věci bych přece jenom rád vypíchnul eh, vzhledem k tomu, jak málo mám času k dispozici. Jednak panu poslanci Kelenenovi, který hovoří o flexibilitě. Víte, ona flexibilita pro nesprávnou věc je špatná a flexibilita pro správnou věc je podle mě správná. A teď se dostáváme k tomu, jak se tato flexibilita, jak je tato flexibilita v našem hospodářském systému smysluplná vůbec? Ehm, je smysluplné zabývat se reformou stávajících struktur. Je zde jistě potenciál pro úspory a pro eh, eliminaci zbytečné byrokracie. Nicméně flexibilita přece neznamená, když jeden si za krize může dovolit rizika, která za něj nakonec zaplatí daňový poplatník. To je přece druh eh, eh, flexibility, bez kterého se klidně obejdeme. A proto nám právě vzniká ten zvláštní mix těch eh, různých pokynů, nařízení a příkazů, které mají zajistit pouze spravedlnost pro všechny. To znamená, když někdo podstupuje riziko, a selže, tak to také sám zaplatí. E, ať už v rámci insolvenčního řízení nebo nějakou dlouhodobou reformou nebo čímkoliv dalším. To je přece také otázka flexibility a e, spravedlnosti. A k panu Helmrovi. E, já si myslím, že opozice proti Evropské unii v jakékoliv zemi narůstá pouze tehdy, když se snažíme o to všechny chyby vlastně hodit na ramena Evropské unie a všechno to pozitivní schramstneme, tak říkajíc, sami, ale nesmíme občany podceňovat. Oni velmi dobře vědí, že je potřeba zlepšovat jak tu evropskou, ale tak tu národní politiku. Všichni jsou stejně vini. Lež, jak se říká, má krátké nohy a lháři na tom nejsou jinak. Dovolte mi vyjádřit se ještě k té diskusi, jak říkal pan kolega Ferhofstadt. Eh, ono, eh, taková menší míra kontroverze, podobně jako u pana Camerona, je podle mě prospěšná, protože je podle mě nutné eh, hovořit jasně o společných věcech, které jsou nám společné právě protože jsme na jednom společném evropském trhu. A nakonec mi dovolte vyjádřit se ke konkurenceschopnosti tu můžeme eh, navýšit tím, že budeme lépe vzdělávat mladé lidi a proto jsem velký pří, pří, eh, příznivec eh, té takzvané garant, té záruky pro mladé, toho odborného vzdělávání a toho všeho, ale můžeme ji navýšit také tím, že jsme inovativnější. To je velmi složité téma, všichni víme, že pokud jde o výzkum, Eh, evropský výzkum v těchto eh, těžkých časech, tak všichni děláme v podstatě první a poslední, abychom vůbec dosáhli eh, úrovně z minula. Ale zároveň jsem přesvědčen, že konkurenceschopnost můžeme navýšit tím, že tu naši malou společnou zahrádku trošku rozšíříme a Nastavíme si takovou laťku pro konkurenceschopnost, tak jak ji dosahují v jiných částech eh, světa, z eh, prostředky, které tam mají k dispozici. My máme vlastní model, máme demokratický model, model svobody pro navyšování konkurenceschopnosti. A tím pádem mm, neobsahuje eh, tento model žádné eh, direktivy jako prostě platy. Škrtnout, sociální zajištění škrtnout. To není pro naše obyvatele přijatelné. My máme takový systém, který pro ně přijatelný je a já jsem na to pyšný. My jsme schopni konkurenceschopnost Evropy navýšit právě pomocí těchto demokratických hodnot. Děkuji vám. Eh, děkujeme vám, pane Fajmane. my to všechno zapracujeme do protokolu i to, co jste konkrétně vypíchnul z toho rozhovoru. Kolega Karas má slovo. Vážený pane spolkový kancléři, dámy a pánové, je velmi dobře, je velmi důležité, že jste eh, k nám dnes do Evropského parlamentu přišel. Vítáme ten signál, který jste nám tím jako Evropské unii dal. Jistě chápete, že řeknu, že jsem velmi rád, že eh, jako spolkový kancler, kancléř hovoříte častěji jak pro, tak eh, proti Evropské unii eh, v novinách. Rakousko významným způsobem profituje z Evropské unie Eh, konec konců náš úspěch je velmi úzce odvislý od našeho členství v Evropské unii. Potřebujeme, aby Evropská unie pokračovala i do budoucna, ale budoucnost Evropské unie naopak úzce spjata s dalším rozvojem demokracie v Evropě. A proto bych vás rád požádal o to, abyste se co největší měrou zasadil o to, abychom co nejdříve uspořádali konvent o budoucnosti Evropy, tak, aby se politická unie stala skutečností. Zasaďte se o to, aby eh, ty, ta, ta summitová jednání za zavřenými dveřmi skutečně k něčemu vedla a aby se náš celý region pozvedl. K budoucnosti Evropy eh, v globalizovaném světě a vzhledem ke krizi závisí na tom, zda budeme schopni se více sjednotit, více integrovat a jednat rozhodněji. A na tom, zda budeme moci vést otevřenější a užší debatu s našimi občany. Rakousko by mohlo. Já si myslím, že Rakousko by hlavně mělo. Na základě našich historických zkušeností, na základě našeho geopolitického umístění a na základě našich eh, sociálních dat si myslím, že jsme schopni udělat další kroky eh, k větší evropské integraci. Jenom tím posílíme evropskou integraci. Je potřeba, abychom si zavázali jak srdce, tak mysli našich občanů. Nesmíme se řídit pouze motem méně platit, více dostat. To nejde. Já jsem velmi rád, že se nám daří rozvíjet zemědělský sektor a podobné věci, ale musíme se ptát, zda to stačí. Ono to nestačí. Je potřeba, aby i Evropa měla dost prostředků na to, aby mohla plnit všechna očekávání, všechny projekty a všechny cíle, které si sama stanoví. A úplně, a úplně nakonec eh, mi dovolte říci, že bych rád skonstatoval, že je smutné, že ta evropská dimenze, ten, to mezinárodní odpovědnost, eh, kterou máme eh, v mezinárodním kontextu, je v té debatě jaksi opomíjena. Povědomí o Evropě v Rakousku bohužel neodpovídá důležitosti Evropské unie pro Rakousko. Je důležité, aby v celé Evropě se občané konečně začali cítit jako součást Evropské unie. Aby nemohlo docházet k tomu, aby nějaký politik z důvodu nacionalismu nebo egoismu podkopával hodnoty, které Evropská unie zastupuje. A doufám, že nám v tom pomůžete právě vy. Děkuji vám. Eh, děkuji. Nevím. Mně teď přišlo, že jste takový, eh, že jsme byli takový velkorysí, protože jste z Rakouska, ale ono je z vás Rakouska teď celá řada, takže musíme trošku šetřit časem. Každopádně slovo dostane kolega eh, Leichtfried, který je jistě schopen dodržet dobu jemu stanovenou. Prosím, pane Leichtfriede. Děkuji vám, pane předsedo. Já se budu snažit, jako vždycky. Eh, kolega Helmer hovořil o únicích peněz z daní. To je, myslím, eh, velice důležitá poznámka. Je škoda, že se mu nedostalo na ní reakci. Nicméně, pane kancléři, při přípravě na eh, vaši návštěvu jeden italský kolega včera řekl, je do, dobře, že Feynman přijede, je to dobře, eh, zejména kvůli tomu, že v té temnotě, která panuje v radě, se pozvedá alespoň pochodeň toho sociálního systému. Takový přístup není jednoduchý. On není jednoduchý ani tady a je dobře, že zrovna vy jste se toho ujal. Doufám, že vám to vydrží i do budoucna. Já si myslím, že když člověk chce, tak může bojovat za spravedlnost, za solidaritu, za sociální smír a rovnost. Ovšem podaří se to pouze, když budeme spolupracovat. Žádný sám to nezvládne. A proto je spolupracovat potřeba. Eh, my máme teď před sebou takový dost značný problém a tím je nezaměstnanost mladých lidí. Eh, není nic horšího než mladí lidé bez perspektivy, eh, mladí lidé, kteří jsou dobře vzděláni, kteří vědí úplně všechno, ale jsou na ulici, protože nemají práci. A i toto je výzva, kterou musíme řešit, ačkoliv i v Rakousku máme dobré modely a daří se nám to docela dobře řešit. I toto je výzva, kterou musíme řešit jedině společně. Jedině společně v celé Evropě se nám pokař, podaří nezaměstnanost mladých eliminovat, poskytnout mladým lidem opět perspektivu. A je to tato pospolitost, která potřebuje víc než jen slova a diskuse zde v tomto sále. Potřebujeme angažovat všechny lidi v Evropě, musíme je angažovat pro evropskou myšlenku. A aby se nám to povedlo, je podle mého názoru potřeba výjít jim vstříc. A je potřeba Eh, vstoupit jaksi do konfliktu s těmi, kteří říkají rozbijme Evropu, kteří říkají vystupme z Evropy, vystupme z eurozóny, zrušme eurozónu. Upozorňuji, že eh, kdyby euro skončilo, byla by to největší katastrofa pro Evropu od druhé světové války, vážení kolegové. S tím se musíme potýkat. Nejde eh, stále souhlasit se spekulanty, je potřeba zastat se konečně jednou tvrdě pracujících lidí. Já si myslím, že se nám to začíná dařit, pane kancléři, a že jsme na dobré cestě. To, čeho můžeme dosáhnout společně, je daleko více než součet našich sil jakožto jednotlivců. A to je přesně ten přístup, který potřebujeme. Pojďme tedy tímto společným směrem dále a zlepšeme budoucnost pro evropské občany. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Lightfriede teď za Alde má slovo paní Vertman. Děkuji vám. Pane kancléři, vaše přítomnost zde mi dává naději, že snad i ostatní šéfové vlád budou chodit sem k nám a budou s námi debatovat. To by bylo velmi důležité pro další rozvoj Evropy. Eh, Rakousko má podle mě velmi dobrou pozici v rámci eh, eh, členských států Evropské unie, samozřejmě co do nezaměstnanosti a sociální rovnosti. Já bych ráda upozornila na jednu konkrétní skupinu obyvatelstva, a to jsou lidé žijící pod hranicí chudoby. Jednak, aby se řešila nezaměstnanost mladých, tak potřebujeme dobré udržitelné kroky, tím se dostáváme k víceletému finančnímu rámci. Váš návrh eh, zrušit ty rabaty pro všechny je podle mě návrh dobrým. Ty peníze můžeme investovat do udržitelných řešení problémů nezaměstnanosti mladých. Není možné, aby naši dobře vzdělaní mladí lidé eh, v podstatě museli opravdu stát na ulici, protože nemají práci. Vy jste ve svém projevu eh, velmi hezky řekl, že je potřeba všechny řídit stejným směrem. Tak to prosím začněte dělat. V Rakousku se svými šéfy jednotlivých, eh, jednotlivých vlád Eh, začněte je řídit všechny stejným směrem, tak, abychom ten úspěch, kterého jsme zde v Evropě dosáhli od 60. let, mohl pokračovat i do budoucna. Děkuji vám, teď má za zelené slovo paní Lunacek. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane kancléři, eh, i já bych ráda zdůraznila, jak jsem ráda, že jste sem k nám přišel do parlamentu s námi diskutovat. Eh, říkám zcela bez ironie, že e, sleduji e, s radostí váš vývoj od e, satirika v německých časopis, v rakouských časopisech až, pro, až do pozice pro evropského politika. Doufám, že to tak bude i do budoucna. Děkuji vám také za vaše úvodní slova. Vy jste zmínil například sociální Evropu, záruku pro mladé. To jsou věci, o kterých diskutujeme tento týden zde v plému. Ale jak už říkali někteří kolegové, tato záruka pro mladé na evropské úrovni bude fungovat jedině, když pro ní bude dost peněz. Ovšem evropský, eh, ty peníze v Evropském sociálním fondu nejsou. Takže já bych ráda vyzvala mimo jiné i vás, aby konečně Rakousko souhlasilo s balíčkem eh, proti daňovým únikům. A tak, abyste společně Lucemburskem přestali konečně bojkotovat Eh, to usnesení o úrokových měrách tak, aby eh, mohlo začít proudit více peněz do jednotlivých států, nejenom do bank v jednotlivých státech. To je iniciativa, kterou od vás, vážený pane kancléři, pokračujeme. Eh, jak víte, to je druhá věc. Teď jsme ve Štrasburku. Evropský parlament má tři oficiální sídla. Nicméně na základě diskuze z posledních dnů jsme eh, se rozhodli posunout se směrem k jednotnému sídlu Evropského parlamentu. A já bych ráda vyzvala vás, abyste tuto iniciativu zavedl i do rady, tak abychom se s přihlednutím k nákladům eh, takového toho cestování eh, konečně usadili na jedno místě, aby Evropský parlament měl konečně jedno sídlo. Děkuji vám, říká pan předseda teď za EFD, má slovo pan Paxas. Pane kancleri, pirmininkė, kolegos. Pane kancléři, pane předsedo, kolegové. Eh, neexistuje žádný vhodnější okamžik, než je teď, abychom hovořili o sjednocené Evropě. To je pořád třeba zdůrazňovat a zdůrazňovat. Teď jsme se dostali do okamžiku, kdy naše eh, ambiciozní cíle, které z nás vytvořily společenství, by nás mohly i rozdělit a které by mohly způsobit, že někteří by byli vyloučeni a závislí na vůli těch silnějších. Nemůžeme pokračovat ve vytváření společenství eh, rovnocených států, pokud bude platit pravidlo, že někteří jsou si rovnější než jiní a my nejsme schopni vůbec se dohodnout na takových základních věcech, jakým směrem by Evropa se měla vyvíjet a jak. Silnější Evropská unie, složená z nezávislých států. Někteří zde hovoří o federalizaci či poloviční federalizaci a ale eh, to vede k tomu, že někteří spíše by chtěli opustit to unii. Děkuji, slovo má pan Merce. Děkuji. Eh, v Rakousku panuje dosti značná skepse proti EU. A Vede to k tomu, že mnoho lidí je zklamáno, mnoho lidí Evropskou unii odmítá, mnoho lidí poukazuje na demokratický deficit, nedostatek transparentnosti a mnoho lidí má pocit, že Evropská unie se vůbec nezabývá jejich problémy, že se hlavně zabývá sama sebou. My tyto obavy chceme začít brát vážně. Chceme lepší informovanost o výhodách i nevýhodách Evropské unie a to zcela objektivně prezentovanou. To jsou slova, pane kancléři, nemá. To jsou slova pravicových populistů, eh, to jsou slova z toho už eh, dvakrát citovaného dopisu, eh, který před několika lety byl napsán právě vámi. Dnes se panu Cameronovi předhazuje, že Eh, se eh, necítí v evropském domě jako doma. A podobně to je s vámi. Já si myslím, že se musíte rozhodnout, zda chcete podporu rakouských občanů nebo evropských eh, úředníků. To je ta zásadní volba, kterou musíte učinit. Děkuji. Dobrá, děkuji za EPP, pan Kelam. Future... Ne, do budoucnost Evropy znamená něco i v praxi. Je to praktické. Za prvé, je třeba brát s veškerou vážností společné politiky, protože tady nejde o to zvolit si buď Eh, federální Evropu nebo Unii eh, suverénních států. Ne, jde o to zvolit si mezi dominací eh, dom, nad vládou mm, principu společných zájmů, které budou vše převládat, anebo obhajováním partikulárních zájmů. Hovoříme o společné energetické politice, hm, o dalších společných politikách, hovoříme o jednotném trhu, o tom, že chceme i e, dotvořit EMU, měnovou Evropskou hospodářskou unii a e, to není utopie, utopie žádná, je to na dosah. Je to ale problém e, politické vůle, která chybí. A mm, možná jde ještě o více, jde o mentalitu. S tím máme také problém. Často Eh, se hovoří o tom, že v podstatě evropské instituce jsou takové servisní společnosti pro státy. A na druhé straně je třeba eh, mít pocit, že jsme spoluvlastníky Evropské unie. To znamená, že také neseme společnou odpovědnost. Nemůžeme pouze eh, posouvat, přesouvat tu odpovědnost na instituce či zvolené zástupce. Ne, musíme změnit sami sebe všichni. V posledních čtyřech letech jsme se ponaučili alespoň dvě věci. Finanční krize eh, je v podstatě hodně zakořeněna, protože eh, vznikla kvůli eh, krizi hodnot. Za druhé, model sociálního státu z posledních 30 let nebude asi udržitelný. A právě proto změna mentality a to, že na sebe musíme vzít odpovědnost, to je zcela zásadní, protože mm, další možnost neexistuje. Děkuji za socialisty, má slovo paní Beres. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane kancléři, k otázce sociální, tak Rakousko nám poskytlo takový základ velice dobrého návrhu, Eh, to jsou ty záruky pro mladé. Já děkuji za tuto iniciativu i děkuji za to, že jsme se tohoto chopili na evropské úrovni a já doufám, že na zasedání Rady EPSCO v Dublinu, že snad to povede k nějakému evropskému návrhu právě proto, aby v těch čtyřech měsících nalezeme řešení, ale musíme to umět také zafinancovat. A především vy hovoříte, že by se na to měl použít Evropský sociální fond. My tedy od vás očekáváme, že teď, až se bude diskutovat o finančních výhledech, že podpoříte myšlenku, a to je, abychom Eh, abychom tedy 25 eh, sociálního fondu použili tedy na soudržnost abychom mohli financovat solidaritu, kterou si tak přejeme, protože to je základní pro identitu Unie. Dále další příklady. Třeba řekové by měli také zrekonstruovat fiskální základ. A právě Jean-Claude Juncker, když se s námi přišel rozloučit, tak řekl, že doufal, že Němci budou moci pomoci řekům, protože zde eh, eh, řekové údajně si schovávají hodně peněz v německém státě. A e, my si myslíme ale, že ta solidarita by měla se projevit na celé evropské úrovni. Proto bychom chtěli i e, postoupit před se směrnicí o úsporách. A víte, že zde vaše země hraje zásadní roli, protože vy nám jedně můžete pomoci víc této sklep, slepé uličky. A prosím, tak e, v realitě používejte princip solidarity, protože to potřebujeme a to potřebuje i řecký stát od Evropy. Děkuji a hodně odvahy v tomto. Děkuji. Teď za nezařazené pan Štádler má slovo. Eh, děkuji vám, pane spolkový kancléři. Eh, politika interní se dělá každý doma, že ano? Eh, já myslím, že by si, byste si měli ty otázky finanční krize řešit s vlastní ministriní financí. Co se vlastně tou krizí stalo? podstatě jsme jenom přesunuli riziko na e, daňové poplatníky, řešili jsme jenom dluhy a nic jsme nezlepšili. Máme rekordní nezaměstnanost e, ve Španělsku, v Portugalsku, e, to je víc než 25%, u mladých je to víc než 50%, nulový růst, máme politiku e, dluhů, máme politiku záchrany finančního sektoru, spekulanti už se vlastně vůbec ničeho nemusí bát, nemáme vůbec zapojený eh, eh, soukromý sektor, eh, ačkoliv se to daňovým poplatníkům v Evropě slíbilo. Máme zde země, které jsou daňovými ráji, tady se to odmítá, vůbec se to neřeší. A kromě toho už eh, desítky let platíme miliardy euro zemím, které teď zase musí dostat další penězní injekce, ačkoliv neudělali vůbec nic s těmi lidmi, kteří to zadlužení způsobili, těm se nic nestalo, eh, rozpočty se nesanují, neděje se vůbec nic. Ale prosím vás, eh, pane kancléři, víte co, to bychom si mohli říct i sami bez vás, na to jste nemuseli jezdit do Štrasburku. Eh, děkuji. Eh, slovo má za EPP pan Milan Mon. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, panu spolkovému kancléři za úvohy, úvahy o budoucnosti Evropy, protože ta je teď obestřena nejistotami, i když Evropská rada v, pol, v druhém pololetí roku 2012 došla k určitému pokroku. I rozhodnutí z centrální banky umožnili i rozptýlit pochybnosti o euru a o procesu integrace. Ale Eh, stačí to? To ještě nestačí. Mm, máme zde nedostatečné národní reformy. Je třeba, abychom eh, zvýšili tu úroveň integrace, abychom napravili i ty asymetrie, které se ukázaly v krizi. Zde máme eh, ten slavný dokument čtyř předsedů, podle mého soudu to by mělo být více podpořeno a já vím, že i španělské orgány ho podpořili Pane předsedo a pane kancléři, já souhlasím s tím, že je nutné, aby veřejné mínění, jak vy jste správně řekl, aby mladí lidé podporovali evropské budování ale udělají to eh, pouze pokud Evropa jim pomůže eh, vyřešit krizi a pokud Evropa bude skutečně řešením a ne problémem. A to je zásadní pro eh, legitimní Evrop, budování Evropy, tedy vyřešit krizi. A dovolte ještě druhé téma, abych i ospravedlnil Evropu. Jde o nový kontu, kontext multipolární vzájemné závislosti a jak opakoval i pan Barroso několikrát, to velikost, o to jde. Přece pokud budeme sjednoceni, budeme větší a budeme důležitější, budeme relevantnější, eh, budoucnost Evropy znamená mít jednotnější vnější politiku, tak také, a protože to nám i posvětila Lisabonská smlouva. Socialist. Děkuji. Za socialisty má slovo pan Galtieri. Děkuji, pane předsedo. Pane kancléři, Diskutovat o budoucnosti Evropy, to znamená zareagovat na dva požadavky. Za prvé sociální evropský model, to je eh, zdroj a je to taková bašta vlastně mm, pro boj proti globalizaci. A zde e, jde o to e, skutečně vytvořit demokratickou vládu v eurozóně, anebo to nechat na jednotlivých státech. My na to reagujeme pozitivně a my vám děkujeme za vaše slova, protože vy hovoříte stejně. Je třeba mít Evropu stability, ale také Evropu růstu, solidarity a demokracie. Překonat e, slepé škrty, to neznamená, že se budeme chovat fiskálně nezodpovědně. Ne, znamená to i pod znamená to mít rozpočtovou zodpovědnou politiku, která bude, v proces, která bude rozhodována eh, společně, bude vycházet i z vlastních zdrojů, budeme mít i fond pro eh, dluhy, státní dluhy a bude to znamenat i fiskální konsolidaci, což je přítel růstu. Vlastně znamená to mít politiky, které budou proticyklické a které nebudou mít negativní dopad, dopad na veřejné dluhy. Znamená to i sociální pilíř. Eh, a pro tento sociální pilíř musíme mít řádné financování, tak abychom i eh, měli takové záruky pro mladé, jako mají v Rakousku, aby to fungovalo dobře. Děkuji, pane kancléři, za vaše slova. Jsme si jistí, že zde v příštích měsících boj za definici Evropského sociálního paktu a e, vytvoření skutečné, reálné ekonomické měnové unie, to je něco, co určitě i vy budete vehementně podporovat. Děkuji za EPP, má slovo pan Sariuš Volsky. Thank you, Mr. President. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážený pane kancléři, vítáme vás a děkujeme za vaše evropské nasazení Ovšem já jsem očekávala více, pokud jde o budoucí evropskou architekturu ze strany kancléře země, která v podstatě vlastně tvoří jakýsi nárazník mezi eurozónou a zeměmi mimo eurozónu. Země eurozóny jsou geograficky velice blízko střední Evropě, ovšem většinou jsou to země, které nejsou členy eurozóny a nehovořili jste vůbec o nebezpečí rozdělení Evropy na dvě rychlostní Evropy, o tom, že je zde hrozba rozdělení nové rozdělené Evropy. Měl by to být eh, veliký zájem o to byste měl mít veliký zájem ze strany vaší země, která se vždycky zajímala o středě, středně evropskou dimenzi Evropské unie. Nemělo by to být na úkor rozdělení Evropské unie a vytvoření dvourychlostní Evropy. To by bylo špatné pro zájmy Rakouska. Vy jste na začátku vašeho proslavu hovořil o čistých plácích a mně se osobně nelíbí toto označení, protože všechny země tohoto charakteru jsou bohaté země a bohatá země je zároveň samozřejmě i čistým mm, zemí, která čistě vlastně těží z, ze společného evropského prostoru nemělo by to znamenat nějaké institucionální rozdělení mezi eurozónou a zbytkem Evropy. Neměli bychom chtít, aby se z eurozóny stalo jakési centrum Ehm, které by vytlačilo ostatní země na periferii. Právě proto mnoho z nás neustále eh, eh, bojovalo proti tomu, aby tento ten orgán byl pouze eh, složen se zástupců zemí eurozóny. Děkuji. Děkuji, pan pane volský Slovo má pan Brok. Děkuji vám. Vážený pane předsedo, vážený pane kancleři, pane komisaři, kolegové a kolegyně. I Eh, já bych rád řekl, že eh, vidím pro Evropu dobrou cestu, eh, na které už jsme a děkuji vám, pane kancléři, že hovoříte o konkurenceschopnosti, o růstu, o sjednocení a tak dále, že jste všechny tyto koncepty sjednotili. Já si myslím, že to je právě ta pravá cesta, na které musíme být. A doufám, že i v příštích měsících při jednání o víceletém finančním rámci se to projeví že eh, nepůjde pouze o růst jako takový. I ty ostatní kroky jsou důležité. Ale rád bych se připojil k tomu, co říkal pan Sariuš Volsky. Ta jednotnost vnitřního trhu znamená, že všichni budou mít stejné závazky vůči vnitřnímu trhu tím pádem nejde, eh, aby, eh, aby se jeden stát, například Velká Británie, z těchto povinností vymanili. Samozřejmě euro Eh, je měnou eh, všech 27, respektive 25. Nejde mít žádné opt-outy. Eh, musíme se v rámci bankovní a měnové unie snažit o to, aby euro zůstalo, protože když padne euro, padne Evropa 27. A pakliže chceme mít budoucnost Evropy 27, tak si myslím, že to je koncept, který by zastračil samotného moneta a všechny ostatní otce zakladatele. Děkujeme vám, pane Broku. Na závěr má slovo kancléř Feynman. Vážený pane předsedo, já bych chtěl ještě jednou poděkoval za eh, celou diskusi. Dovolte mi jednu kritickou eh, větu, eh, pokud jde o konflikt rady a parlamentu. Víte, oni probíhají eh, velmi složité debaty, ale aspoň spolu mluvíme. Já bych rád poděkoval všem, kteří přišli protože dialog s prázdnou křeslí eh, je daleko méně zajímavý než eh, eh, dialog byť třeba s politickým oponentem, takže chci poděkovat všem, co přišli a děkuji vám, pane předsedo, že jsem sem byl pozván. Dovolte mi zmínit dva konkrétní body. Jednak to rozdělení v Evropě. I já jsem přesvědčen, že země, jako je Rakousko, eh, má velmi úzké vztahy s novými členskými zeměmi, ať už to jsou politické, finanční, hospodářské nebo sociální vztahy. A tím pádem máme i určité závazky. Několik poslanců zde o tom hovořilo, i my se musíme zasadit o to, aby nedošlo k dvourychlostní Evropě, že eh, by ty země s tou společnou měnou představovaly nějakou důležitější kategorii a pak jsme měli ještě druhou, takovou méně podstatnou kategorii. Potřebujeme Evropu společnou. Ale ta společná Evropa eh, a to říkám teď na adresu Davida Camerona a podobných, k té společné Evropě patří společná eh, rychlost pohybu. To znamená, že to nebude tak, že se jeden zastaví a druhý se nechá utéct někam do dálky. Musíme skutečně postupovat společně. Je potřeba, aby se všichni pohybovali stejnou rychlostí, stejným směrem. A právě proto je potřeba v rámci tohoto nového finančního eh, eh, víceletého rámce provést ještě mnohé diskuse, eh, tak, aby ten rámec naplnil naše očekávání. Pakliže se pak máme bavit o opatřeních, jako je investice, boj s nezaměstnaností, Eh, garance pro mladé. Je to smysluplné pouze pakliže máme dost peněz. A já si myslím, že to je přesně ten rezultát, ten výsledek, který nový víceletý finanční rámec potřebuje. A přesně ti, kteří se zatím nezačali pohybovat stejným směrem, tak ty musíme poprosit, aby se konečně hýbat začali. Protože žádný výsledek je úplně to nejhorší, co můžeme našim občanům a občankám nabídnout. je konečně potřeba eh, vzít si k srdci tu výzvu, že je potřeba začít jednat, vzít věci pevně do rukou, abychom ukázali, že demokracie a zastupitelé v Evropě jsou schopni řešit evropské problémy. Jedině tak dosáhneme těch výsledků, které chceme. A teď bych se chtěl eh, vyjádřit ještě k tomu, o čem hovořil kolega Štádler. Eh, představme si na chviličku, že bychom eh, připustili, že v minulém roce by některé státy eh, zkrachovaly. Co by se stalo? No, ono by to asi zasáhlo určité majitele finančních podniků, které před krizí nebo možná i během krize měly velké zisky. Samozřejmě eh, zasáhlo by to pracující, zasáhlo by to ty, kteří potřebují akutně pomoc a podporu a zasáhlo by to i naději pro všechny občany v Evropě. Zasáhlo by to tu naději na společnost, budoucnost v Evropě a právě proto jsem velmi pišný na to, že žádná země neskrachovala a že byť třeba později, ale přece podnikáme opatření, která nás před tímto, eh, před takovými věcmi do budoucna ochrání. Eh, ta diskuse dnes byla velmi zajímavá, i ta diskuse o těch opatřeních na eh, boj s daňovými úniky. Já na to budu pamatovat při dalších diskusích v radě, ale chci vám připomenout, že, a o tom jsem přesvědčen, že při společné práci institucí a jde o komisi, nebo o parlament, nebo o jakoukoliv další instituci EU a e, spolupráci těchto institucí a šéfů vlád, tak jde vždy o společné řešení v rámci společného procesu. A Jenom tak lze dosáhnout toho nejlepšího způsobu překonání krize pro společnou Evropu. Takovou společnou Evropu, o které sníme nejenom my, o které už sní uh, Ehm, Evropané velmi dlouho a aby oni mohli snít i mladí lidé, aby si mohli říct ano, oni tehdy, naši otcové, udělali důležité kroky pro budoucnost Evropy. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane spolkový kancléři Fajmane, za slova. Děkuji všem kolegům za angažovanou rozpravu a tímto tuto rozpravu ukončuji.